Possiamo iniziare? Můžeme začít. Bene, in, allora possiamo... Dobře, takže hm, můžeme hned přejít k bodu 11 našeho programu hm, po dobu tedy 13 pardon, našeho programu a zde zdravím Eh, i řadu našich návštěvníků, kteří přišli na slyšení našeho výboru a takže i zde máme, nevidím, naší místo předsedkyně Paulson a Urio Prodosta. To jsou mý, mý hosté, já vás všechny vítám, tedy i své hosty vítám a dáme se do tohoto významného slyšení. je to mm, slušení významné o konkurenceschopnosti vaječného průmyslu v EU a s, s velkým potěšením prodebatujeme situaci ve, v tomto významném sektoru, vyhodnotíme e, faktory, které mají vliv na tento trh s vejci v EU, pohovoříme si o praktických zkušenostech, o budoucích vyhlídkách tohoto významného odvětví a, milí kolegové, chtěl bych přivítat eh, tři experty, kteří představí své názory v této věci a po prezentacích, po přednáškách eh, bude čas na diskuzi a mm, tedy se všemi kolegy, kteří si budou přát se do debaty zapojit. A nejprve dáme slovo panu Markovi Williamsovi, který je generální tajemník Evropské unie eh, velko obchodu s vejci a bude hovořit eh, o konkurenceschopnosti tohoto průmyslu v EU a s ohledem na příští nacházející liberalizaci na trhu. Poté si vyslechneme Michaela Wurcera, který je ředitelem eh, Rakouské federace pro produkci drůbeže, který bude hovořit eh, o tedy po naučeních, eh, které lze vyvodit ze zákazu mm, klecového chovu. A poté zde budeme mít pana Roberta Nievandovského, který je ředitel Farmio AS z Polska, který bude hovořit o tom, jak vybudovat, jak získat konkurenční výhodu našeho vaječného průmyslu v EU a jak to vnímají spotřebitele. Ale nejprve dám slovo Markovi Williamsovi. Měli bychom dodržovat čas abychom neměli příliš velký sklus. A to znamená půl hodinu na všechny tři přednášející, takže 10 minut na jednoho asi tak zhruba. Nejprve Mark Williams, máte slovo. Eh, pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne a děkuji vám za příležitost, že jste mě sem dnes pozvali. Eh, rádi bychom vám poskytli aktuální informace o tom, co pokládáme za eh, naše obavy zcela eh, legitimní ohledně dalšího rozvoje v souvislosti i s obchodními dohodami. Proto budu rovnou pokračovat. Kdo jsme? V zásadě jedná se o asociaci obchodníků v rámci Evropské unie a zastupuje Eh, zájmy producentů eh, vajec, tak eh, firm, které se zabývají balením a obchodováním s vajci a vaječnými výrobky a dostávají je na trh. E, evropský vaječný průmysl pokládáme za úspěšný, protože zatím jsme podléhali jenom e, poměrně lehkému režimu SZP. To znamená, že jsme se mohli stát velice efektivními a inovativními. Myslím si, že tím pádem jsme byli schopni zavádět nejnovější technologie a využívat je při výrobě e, vajec a také, jak je kvalifikujeme a jak je uvádíme na trh. A samozřejmě musíme reaktovat na požadavku. Víme, že v obchodech jsou než k dispozici různé druhy vajec a jsme vysoce odpovědní. Bezpečnost potravin je nejdůležitějším bodem pro naše odvětví. Uvědomujeme si, že to je nejdůležitější. Všechno je možné zcela vysledovat. Je tady celá řada systémů pro eh, zajištění kvality a pro zajištění pohody zvířat a ochranu životního prostředí, což pokládáme za neméně významné. Dnes odpoledne bych rád vám ukázal zprávu, kterou jsme zadali a nechali jsme ji vypracovat od Nizozemského výzkumného ústavu pro zemědělskou ekonomiku. První zprávu jsme měli v roce 2003, posléze byla aktualizovaná v roce 2005. V roce 2011 jsme si mysleli, že je důležité ji opět aktualizovat. Jak, čím se tato zpráva zabývá? Hlavně výrobními a zpracovatelskými náklady spojenými s vejci v sedmi členských státech. Jak vidíte na obrazovkách, jednalo se o dvě, se, největší producenty. Samozřejmě, že Německo k něm nepochybně patří, ale protože německý a nizozemský průmysl jsou co do uvádění na trh, návrh ehm, podobné, tak jsme zvolili Nizozemí, Nizozemsko a zařadili jsme i Dánsko. Nové, pardon, ne eh, členské státy jsou tyto Ukrajina, samozřejmě je to sousední stát, pak Spojené státy, Argentina a Indie. Proč jsme zvolili právě USA, Argentínu a Indii? Protože to jsou ty tři státy, které vyvážejí nejvíce vaječných výrobků do Evropské unie. Připadá na tyto tři státy 75 celého exportu. Dále legislativou, která platí v Evropské unii. A pak jsme provedli eh, odhad prognózu na rok 2012, protože tehdy vlastně eh, začal plně platit zákaz tradičních klecí. Eh, probrali jsme také různé scénáře, abychom si v budoucnu udrželi konkurenceschopnost. Teď eh, velmi jednoduše pro ty z vás, kteří vědí, jak vypadá výroba vajec, zaměřili jsme se na hlavní ehm, faktory, na eh, způsob, kde, kde jsou eh, nosnice chovány, krmení, pracovní náklady, zpracování, kde zařízení, mzdové náklady, energie a potom samozřejmě jsou náklady spojené s dopravou vajec a vaječných produktů na trh. Na tomto slajdu na levé straně vlevo pravém sloupečku vidíme průměrné výrobní náklady v Evropské unii. A vidíme, že jsou daleko vyšší než v kterékoliv z těch čtyř zemí, které jsem tady zmínil. Pak jsme udělali něco podobného pro eh, náklady eh, na zpracování. Jedná se o prášek z celých vajec, to znamená eh, vejce, která byla rozbita a vysušena na, páře, na prášek. Tady vidíte, že náklady jsou podobné Spojeným státům. Teď se podíváme na další eh, diagram. Máme tady eh, výrobní náklady eh, v Evropské unii na vejce ve skořápkách, celá vejce 84, tedy to žluté, to je doprava do Německa a potom vidíme, jak vypadají náklady na Ukrajině, v USA, Argentíně a v Indii. A ta světle modré, ta světle modrá část těchto sloupečků jsou současná dovozní to celá 30 4,4 eh, euro na 100 kilogramů. To byla součástí dohody v rámci GATT ehm, ještě urugvajského kola. Takže vidíte, že jsme chráněni, že se ne, eh, vejce v skořápkách, celá vejce nedovážejí do Evropské unie, aby se nám prodávali. Pak eh, prášek ze celých vejec. Tady je to stejné. Jediný rozdíl je, že tady, i když se platí plná dovozní cla, tak Argentina stejně je více-méně stejně konkurenční, stejně konkurenční jako Evropská unie. A ekonomi, kteří dělali tu zprávu, jsme přijadali, se podívali na veškeré náklady, které vyplývají z evropské legislativy pro náš odvětví. A my jsme si je rozdělili do čtyř kapitol. První životní prostředí, druhé bezpečnost potravin, třetí dobré životní podmínky zvířat. My si uvědomujeme, že to jsou zcela legitimní obavy v e, evropských občanů v souvislosti s vaječním průmyslem. To neznamená, že by se nám ta legislativa nezamlouvala. A tady tento diagram kruhový má v tom černém, červeném kroužku ukázat, že téměř 9% nákladu na výrobu kilogramu vajec, myslím celých vajec ve skořápkách v Evropě, je vlastně eh, výsledkem evropské legislativy týkající se bezpečnosti poprvé pohody zvířat a životního prostředí. Třetí státy nemají tyto eh, náklady, čili toto nám vlastně vysvětluje, že máme nevýhodu eh, co do konkurenční schopnosti hned tady. Teď se na to podíváme jinak. Pokud si vzpomínáte, tak než přišel zákaz klecí v Evropě, když se, se vzala stovka jako základní index, to bereme jako základní index. Když jsme se pak přesunuli 1. července, pardon, ledna 2012 na obohacené klece, tak nám stouply náklady o 7 Důležité je zmínit, že mnohé třetí státy byly konkurenčně schopní už s námi tehdy. A to ještě předtím, než začala platit zákaz tradičních klecí. A když tu logiku dovedeme dále, pak vidíme v zásadě, že když potom přijde ještě směrnice a náklady z ní vyplývající týkající se pohody zvířat, tak zase náklady dělají až 15 z výrob, výroby eh, kilogramu vajec, celých vajec. To je obrovská eh, částka. Tady bych rád také řekl tohle že výrobci vajec v Evropě mají-li eh, dodržovat požadavky evropské legislativy ohledně a vůbec dostat eh, očekáváním evropských občanů, tak už před 4 miliardy euro museli investovat ještě před rokem 2012 a to jsou obrovité peníze. Tady chceme ukázat eh, něco, co je vlastně podobné tomu, co jsme viděli už předtím. Zcela jasně je to ilustruje. Tady podívejte se, kde je mé ukazovátko. Když sem dodáme ještě náklady vyplývající z měrnici pro životní podmínky zvířat, tak náklady nám stoupají o 6 eurocentů na kilo. Vlastně ta červená čára se zvedla nahoru, ale u celých vajec to není takový problém, protože, jak vidíme, při současných dovozních clach, to je to modré, tak pořád jsme jsme ještě chráněni. A Evropa, jak víte, má velice striktní legislativu ohledně salmonely, takže vlastně žádný mimo evropský stát s výjimkou Norska a Švýcarska nemá momentálně povolení vyvážet celá vejce do evropské úrovně, aby se tam prodávala v, na, v maloobchodních řetězcích, v obchode. Ale situace vypadá úplně jinak, když se podíváme na výrobky z vajec. A zase tady máme to zelené, co nám zase vypadá překročilo tu červenou čáru výše, takže naše evropské náklady stouply. A jak už jsem, pamatujete, před chviličkou jsem zmiňovala Argentina, čista jasno vidíme, že Argentina a jejich vaječné výrobky, myslím tím sušený vaječný prášek, vlastně klesly. Ty náklady v respektive už je vyrábí za stejnou cenu jako my v Evropě. Čili tady nám vzniká momentálně už problém. A to ještě předtím, než ten zákaz zašel v platnost. Takže musíme v té zprávě vzít v potaz určité alternativy. Asi si pamatujete, jak probíhala jednání VTO v Doha a že přišly určité modality, byl vypracován k tomu dokument a tam se naznačoval 50% snížení dovozních eh, cel. My jsme řekli ekonomům, aby to bylo mm, v logické, eh, jako to bylo v předchozí zprávě, dejte tam stejné snížení. A dali jsme také různé možnosti mm, eh, mm, kurzů. Samozřejmě, že dnes máme takovýto problém. Existují, pro, provádějí se bilaterální jednání a e, jsou to ob, dohody o volném obchodu, jde, jinými slovy jde, jde o rušení dovozních cel. A jenom pro ilustraci, tady vidíme, jak kurzy se liší v komerčním světě, jak se kolísají mezi konkurenčními zeměmi a mezi Evropskou unii, jak se to mění s každým dnem. To, co je nejspíše nejdůležitější slide, jaký dnes odpoledne uvidíte, celé jasně to ukazuje, že když bychom snížili o 50% dovozní cla a kdybychom o 10% ozměnili kurz, tak pak z ničeho nic a mluvíme tedy o sušeným vaječném prášku, všechny tyto státy budou daleko konkurenčně schopnější než my. A jak jsem právě říkal, bilaterální eh, obchodní dohody většinou vedou k dohodám o volném obchodu, čili můžeme klidně tohle modré dát také pryč. A pokud tomu tak bude nebo je, pak je to opravdu velký problém pro nás co to znamená eh, v, reali, v, v reálném životě. A to už jsou závěry, pane předsedo. V rámci Evropské unie existují poměrně malé rozdíly co do výrobních nákladů mezi členskými státy. Podíváme-li se na třetí státy, ku příkladu ty, které jsem uváděl pro ilustraci, USA a Argentina, mají 25% eh, výhodu co do výše nákladů oproti nám. A my si myslíme, že dovoz, dovozní cla jsou celá legitimním prostředkem pro ochranu evropského vaječného průmyslu a těch obrovských investic, které provedly naši země, zem, zemědělci. zemědělci těch velkých dovozů. A my máme teď mnoho různých eh, zákonodárných aktů v Evropské unii. Týká se to ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin, dobrých životních podmínek zvířat. Dámy a pánové, my mě věříme na spravedlivý eh, obchod, nikoliv na svobodný obchod za každou cenu. A určitě to je přesně to, co čekají občané v Evropské unii. Teď eh, něco k budoucnosti. Celé jasně. Kombinace našich zvýšených nákladů v důsledku přechodu na obohacené eh, klece plus snížená, eh, snížená výše dovozních cen nebo jejich odstranění bude dále odstraňovat konkurenční schopnost evropského večného průmyslu. A víme, že třetí státy eh, drží své nosnice v podmínkách, které zdaleka nejsou tak dobré jako tady. Já si nejsem vědom toho, že by byla nějaká třetí země, která by měla národní legislativu, která by se týkala životních podmínek nosnic, myslím tím ty státy, které patří mezi hlavní konkurenty rady Evropské unie. O co tedy, pane předsedo, žádáme? E, a e, my chceme, aby e, tady byl senzitivní přístup k těmto produktům, protože tady máme osm linií tarifů. Některé, některé jsou ty, které jsou ty vůbec nejohroženější, to se týká toho vaječného prášku. My samozřejmě potřebujeme standardy um, dobré pohody zvířat. To by mělo být zahrnáto do všech dvoustranných obchodních dohod a pokud možno i na úrovni VTO. Neboli věc je docela jednoduchá, dámy a pánové. Cokoliv přijde do um, Evropské unie z, zvnějšku, musí dodržovat naše um, vysoké standardy standardy bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a e, dobrých životních podmínek zvířat. Tomu říkám teprve spravedlivý obchod. Děkuji mnohokrát za pozornost. Williams. Děkuji panu profesorovi Williamsovi. Určitě to bylo velice významné, co jsme slyšeli, protože my tady ve výboru a vůbec v parlamentu se snažíme právě hodně i bojovat proti nekalé soutěži na trhu, vyhnout se dovozům, E, ze zemí, které nerespektují stejné normy jako my a nenesou tudíž stejné náklady jako našich producenti a výrobci, e, poněvadž musí respektovat e, normy pohody zvířat a podobně, takže to je velký problém a já doufám, že i dnešní slyšení přispěje parlamentu, abychom sledovali pořád stejnou linii. A nyní dám slovo panu Michalovi Wurcerovi, který je ředitel rakouské Konfederace výrobců drůbeže a bude hovořit o důsledku zákazu těch tradičních, tradičního klecového chovu a jak to vnímají i spotřebitelé v Evropě a chci i poděkovat Evropské asociaci, kteří jsou zde eh, přítomně v sále. Ale teď dám slovo panu Michalovi Vorcerovi. Take the floor. Dámy a pánové, děkuji za pozvání. Je to pro nás velká čest, že tady můžeme být a s vámi mluvit o ponaučení, eh, které vyplývají ze zákazu používání konvenčních klecí a budoucích očekávání spotřebitelů v Evropě. Nejprve chci vysvětlit některé rozdíly v legislativě mezi Rakouskem a Evropskou unii. My jsme v Rakousku zakázali konvenční klece i již tři roky před většinou členských zemí EU. Bylo to správné rozhodnutí, protože jsme měli zkušenosti a Mm, lepší postavení na trhu a teď máme větší počet nosnic, než jsme měli předtím při používání eh, konvenčních klecí. Další věc bylo eh, možné budovat ehm, ehm, zařízení s obohacenými klecemi až mm, pouze do konce roku. Pak máme nějaké rozdíly, mm, co se týče alternativních systémů, ale o tom nebudu mluvit. Zajímavé je pro vás asi, že e, nosnice krmíme krmivem bez GMO a od minulého roku um, kvalitní sojou bez GMO, který to je velice důležité, stojí to hodně peněz a není snadné, nebylo snadné tedy získat na to prostředky. Jak proběhla ta, e, ten přechod, ta změna na trhu? Když se podíváte na malou obchod, což je nejdůležitější pro rakouské producenty, tak byl schválen zákon o životních podmínkách zvířat v roce 2004. Dva roky předtím už začali zemědělci budovat nové, eh, nová zařízení, nové eh, chlévy a hmm, pak se přestali nakupovat eh, vajíčka z klecového chovu, což bylo dobře, jinak by byly problémy. Také Samosta- eh, soběstačnost v Rakousku je nyní 83 Zemědělci investovali asi 100 milionů euro, což je spousta peněz, ale systémy zařízení pro chov, chovná zařízení, eh, asi 10% je organická produkce, 20% je free range a 68 ehm, v, ehm, v systémech eh, drubežáren. To většinou byli eh, farmáři, kteří měli původně klece. Pak si mm, pak to přebudovali na systémy ehm, drubežáren. Spotřebitelé, tedy co si chtějí spotřebitelé? Eh, bylo provedeno několik průzkumů, hmm, které posuzují význam kvalitativních ehm, etiket ve srovnání s jinými eh, potravinami. Jak vidíte, tak drůbež a vajíčka jsou důležitá z hlediska spotřebitele, především v Rakousku. Myslím, že to bude podobné v jiných člen, ostatních členských zemích. A vidíte, že kvalitativní označení je velmi důležité v případě vajec a drůbeže, takže to jsou citlivé produkty. Když půjdeme do hloubky v těchto průzkumech, tak se můžeme podívat, jaké jsou požadavky pro spotřebitele, co se týče kvality vajec, tak jak si asi dovedete představit. Ehm, nejvýznamnější je hygiena a um, bezpečnost, aby tam nebyla salmonela, to je důležité. Dobrá chuť, čerstvost je velice důležitá. Mm, poté je důležitá regionální produkce a garantované blaho zvířat. Jaká je realita na trhu? To je velmi důležité. Když se zaměříme na rakouský trh, tak vidíme, že Eh, na rakouském trhu 34% je do, jde do maloobchodu, 22% mm, zpracovatelský průmysl, potravinářský průmysl, 40% gastronomická zařízení, hotely, mm, velké kuchyně a podobně, i přímo mm, spotřebitelé z, z, od zemědělců. Máme tradici, tedy velikonočních vajíček, které se uh, rozdávají přátelům a to je velký trh, rostoucí trh. Jak se si dovedete představit, cena je důležitá, především pro ten e, potravinářský průmysl. Tam je to obtížné také v případě gastronomie, hotelnictví a mm, velkých e, stravovacích zařízení. Co si přejí spotřebitelé v souvislosti s označováním. V dalším průzkumu jsme viděli, že mm, to označování je velmi důležité. Co se týče mm, vajec a vajčních produktů, 86% respondentů preferují regionální, rakouská vajíčka. 92% si nechce klecová vajíčka ne, v potravinářských výrobcích nebo gastronomii. Pokud se spotřebitel může vybrat mezi jednotlivými produkci, tak rozhodnutí je ve prospěch domácích kvality. A spotřebitelé požadují povinné označování původu a systému chovného zařízení. Tady vidíte, jaká je nerovnováha mezi členskými státy. Pouze mm, málo států produkuje tekutá a sušená vajíčka. Většina má deficit, to je zajímavé. Obecně bych řekl, že e, systém označování je velmi dobrý, každého jednotlivého vajíčka, který dává spotřebiteli dobré informace. Ale co se týče zpracovaných hotových výrobků, tam není informace žádná pro spotřebitele. A to je také záměr mé prezentaci, tedy prosadit lepší označování eh, v těchto případech, co se týče původu a chovného systému. Tím se dostávám ke konci Chci eh, zdůraznit, že mě mm, poměrně iritovala, když jsem si v novinách přečetl, že evropské banky investují eh, do mm, produkce eh, mimo naše hranice, která probíhá za horší standardů a jak asi víte, tak by se tomu do budoucna mělo bránit. Závěr. Potřebujeme jasné informace pro spotřebitele, co se týče chovného systému a původu. Eh, je potřeba povinné eh, informace nejenom u vajíček, ale také u potravinářských výrobků. Proč? Abychom respektovali vůli evropských spotřebitelů, kteří chtěli zakázat konvenční klece. To je důležité. Chceme zajistit spravedlivou soutěž mezi Eh, zemědělci, kteří investovali hodně peněz a také je nutné zaručit bezpečnost potravin, mm, zdraví zvířat a pohodu zvířat do budoucna. Děkuji, děkuji vám. Děkuji panu Vorcerovi a nyní můžeme doplnit přednášky a dáme slovo Robertovi Nevandovskému. Je to tak? Ano. Nevandomsky. Děkuji. Ano. Děkuji za opravu. Eh, Robert Nevandomsky, který je ředitem Farmio Polsko a téma jak eh, zajistit eh, konkurenční výhodu pro evropský vaječný průmysl prostřednictvím našich klientů, toho, jak vnímají tento průmysl naši klienti. 10 minut máte a poté kolegové již se mohou zapisovat na seznam do diskuze. Eh, <coughs> Mr. Chairman, a eh, member of... vážení členové Evropského parlamentu, Dámy a pánové, během dalších 15 minut se pokusím zodpovědět následující otázku. Jak vybudovat konkurenční výhodu evropského vaječného průmyslu prostřednictvím toho, jak ho vnímají spotřebitelé? Jinými slovy, zda vnímání spotřebitelů je tajnou zbraní Evropské unie na ochranu našeho trhu před vejci z, třetími, z třetích států. Nejprve mi dovolte se představit. Já se jmenuji Robert Nevědomský a Zastupuji Farmio, což je jedna z nejvýznamnějších značek na polském vaječném trhu, kterou založí a řídí úspěšný tým, který už má 20 leté zkušenosti budování mm, značek, eh, obchodních značek v potravinářském průmyslu. Zajímavé je, že Farmio eh, dosáh si během jednoho roku vydobilo Eh, vedoucí postavení. A toto postavení se mu podařilo dosáhnout díky té tajné zbrani, což je eh, kvalita komunikace a práce, skutečně odvedená práce a to, jak ji vnímají zákazníci. Co víme o vaječném průmyslu v Evropské unii? Víme, že jsou tady standardy týkající se bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a dobrých životních prostředí, eh, podmínek zvířat. To všechno eh, dělá zhruba 15 nákladů. A to je právě ten problém, který máme v porovnání s třetími státy. Teď eh, bych se rád s vámi podíval na zavedení eh, takzvaných opohacení nebo zlepšených klecích na polský trh v roce 2012. Polský trh představuje eh, sedmého největšího producenta v Evropě. A když se podíváme na koncentraci těchto klecí, pak je to více než 90 Znamená to, že polský trh je jedním z největších trhů v Evropské unii pokud hovoříme o eh, vaj, vaj, vejcích z, klec, z klecového eh, eh, chovu. Proto pro nás to bylo opravdu velkým problémem zavést tyto obohacené klece. Nejprve to byl finanční problém, protože mnohé malé a střední podniky zkrátka nebyly schopny si obstarat financování. Obrovské množství výrobců tím pádem bylo nuceno se z trhu stahnout. A to způsobilo destabilizaci trhu, protože eh, poklesla nabídka a tím pádem ceny vyletěly pruce vzhůru. Když to bylo nejvíce, tak eh, dokonce situace se pardon, eh, ceny se oproti normálním cenám více než zdvojnásobily. A to samozřejmě zase je atraktivní pro nové investice. Najednou se tady objevuje velká marže. Takže proto e, začal nové, nový rozvoj a o dva měsíce později najednou e, jsme měli nadprodukci. Ceny všechny klesly a mnoho e, podniků se ocitlo pod vodou. Takže výsledek byl takový, že výroba musela být snížena. Došlo vlastně k velkému vybíjení a to, byla, to bylo skutečné drama. Takže když se podíváme na to, jak to vypadalo při zavádění obohacených klecí, tak to znamenalo opravdu gigantické úsilí pro celé odvětví. A pro koho se to e, gigantické úsilí dělalo? Dělalo se to určitě kvůli zákazníkům, protože chtěli jsme e, dostat očekáváním zákazníků. Otázka zní, co si o tom všem zákazník myslí tak jsme si udělali na polském trhu průzkum, kde jsme se dotázali zákazníků eh, na jejich názor, přičemž eh, se to provádělo v Polsku na reprezentativním vzorku, čili uslyšeli jsme hlas polských občanů. Nejprve jsme se jich zeptali, víte o tom, že eh, je program pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Většina, 69% odpovědělo ne, o tom jsme neslyšeli. 31% o tom ví, ale e, z jakého zdroje? Byly to všechny ty e, pověsti, které se začaly šířit v době, kdy ceny stoupaly. Znamenalo to, že se nám nepodařilo tady sdělit zákazníkům to, co se vlastně dělalo kvůli nim. Navíc jsme se polských zákazníků zeptali, jste ochotně platit více za celá vejce, pokud budete informováni o programu eh, pro dobré životní podmínky nosnic. 52% řeklo ano, 18% řeklo nevíme, potřebujeme další informace. Čili 70% dohromady to je skupina, eh, kterou je teprve třeba, která se bude aktivizovat, ale teprve, až bude mít informace. A pak další věc byla cena. Jaká cena je přijatelná? 8%, 8% nárůst ceny je přijatelný. Neboli máme tady takovou situaci, že program dobrých životních podmínek nosnic pro polské zákazníky stojí za 8%. A když se eh, když si podíváme na, když, a potom ta mezera je tady obrovská, když se eh, máme snad nějaké další argumenty, ano jistě. Jsou tady normy eh, bezpečnosti potravin, Eh, ochrana životního prostředí, eh, způsob chovu a jak už tady říkal Eh, eh, Michel eh, píce bez GMO. Tady je celý dlouhý seznam argumentů, které máme pro zákazníků, čili určitě můžeme zařídit aktivní přístup více než 70% zákazníků. Je třeba používat více argumentů a pak budou ochotně platit více než 8% navíc, třeba to bude 12% navíc, třeba budou ochotně zaplatit o 15% vyšší cenu. Během těch posledních deseti let se udělala velká práce, aby se eh, evropské vaječné produkty řídily nejvyššími standardy. Dokonce bych řekl, že v Evropské unii se vaječné produkty ehm, řídí nejvyššími standardy, jaké na světě existují. To je vynikající práce, kterou tady vykonal Evropský parlament i odvětví jako takové. My e, opravdu vyrábíme vejce tak, aby odpovídala nejvyšším standardům na světě. Ale jedna věc nám tady chybí. Zapomněli jsme o tom všem informovat zákazníky, ty pořádně neinformujeme. Měli bychom být hrdí Máme být na co hrdí, ale my jim to neříkáme. Proto navrhujeme, abychom zavedli především informační program. Především je třeba uspořádat průzkumy e, v členských státech a připravit a zahájit tak e, osvětovou kampaň a e, připravit také logo. Logo které by se pak dávalo na vaječné výrobky, jak na celá vejce, tak i na výrobky z vajec. A hlavně, jak už říkal Mark, eh, hlavně se jedná o ta sušená vejce, sušený vaječný eh, prášek a označení eh, zpracovaných výrobků, aby i tam bylo logo, které by eh, svědčilo o tom, že je to produkt, který byl vyroben podle nejlepších, nejvyšších standardů na světě. To bude určitě užitečné. Pro trh je tady celá řada problémů, s nimiž se bude muset vyrovnat. O některých už se tady hovořilo. A když se zahledíme do budoucna, pak eh, vidíme určitý další problém, který na nás teprve čeká. Loni eh, bývalý, no, respektive zakladatel mm, Microsoftu, Bill Gates, eh, jeden z nejbohatších lidí na světě, začal financovat nový podnik, říká se tomu Beyond Eggs. Představa je taková, že by se vyráběl vaječný prášek bez vajec, eh, ale vyráběl by se z rostlin. A představa je taková, že pak by se to prodávalo dalším podnikům, které z toho budou zpracovávat na majonézu a další výrobky. Takže my tady musíme eh, identifikovat, eh, zařídit identifikaci našich výrobků. A takové to logo, které zákazníkovi sdělí, že tyto produkty jsou vyrobeny opravdu z vajec a a navíc vajec, které vyhovují nejvyšším standardům na světě, tak to nám v této situaci nepochybně pomůže. Jaký z toho plyne závěr? Už se udělalo hodně. Musíme chránit trh prostřednictvím regulování obchodu, zejména v krátkodobém horizontu. Ale musíme věci vidět i dlouhodobě a musíme tedy sdělovat zákazníkům, že evropská vejce jsou vyráběna podle nejvyšších standardů na světě. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Děkuji Robertovi Něvandovskému. Děkuji za prezentaci. Určitě to bylo hodně stimulující pro diskuzi a začneme teď eh, Agnew, potom Nicholson a Rubik, takže nejprve Agnew. Dvě z těchto prezentací eh, mě v podstatě ponoukají k sebevraždě. Já jsem překvapen, že rakouští producenti vajec to ještě neudělali. Jak se jim daří prodávat e, své produkty, když musí kupovat soju bez GM? A Já jsem e, že cena byla šest, poslední cena 680 eh, liber za tunu a to jsem prostě nemohl zaplatit, takže pak jsme prostě podlehli a kupovali soju, kde jsme mohli. Ehm, no, vy jste tady, takže nějak to zvládáte. My máme problém a EU ehm, řekla celému vaječnému průmyslu, že musí zvýšit náklady o 7%. V příštích letech ehm, budou ale mít vaši zákazníci přístup k vajíčkům, které budou mnohem levnější, ale vy stále budete muset konkurovat, což je nemožné. Já nemyslím, nemám na mysli jenom situaci v Británii, ale v Bulharsku, Rumunsku, um, Maďarsku. To jsou um, země na hranici s Ukrajinou. A to by bylo tak snadné, aby uh, produkovali vejce v Ukrajině, na Ukrajině a prostě malí producenti v těchto zemích by skončili. Pokud tarify budou špatné, zakázané slovo, tak jenom jedna cesta a to je Eh, naming, shaming, zvyšování povědomí, vzdělávací kampaně a malou obchody v Evropě to musí, eh, se to musí uvědomit. Co jsme tak slyšeli o těch jednáních TTIP, tak je tady jaksi neochota označovat ty produkty, jak se produkují naši zákazníci, ale o tom musí být informováni, jinak eh, v Evropě skončí vaječný průmysl, protože lidé chtějí levné potraviny, především v recesi. Tím, že zabijeme náš vaječný průmysl, tak mm, ztratíme pracovní místa. Pak tady můžete o tom mluvit. Jmenování a zahambování, name and shame, je jedna možnost. Ale aby se toto mohli udělat, tak musíte mít možnost ty produkty označovat supermarkety musí být schopny říci, že ne, nekupují nic, co není řádně označeno, protože, jak jste řekl, jako polský kolega, 69 spotřebitelů o tom ani neví, takže ten um, celý sektor by mohl prostě zkrachovat. Mně to připomíná chop vepřového v Británii, kdy jsme řekli, že Eh, prostě něco nebudeme dělat a celý obor jsme exportovali. Komise má obrovskou odpovědnost. Vy jste nás eh, přiměli, nebo vy jste přiměli eh, zemědělce vypochodovat na kopec, tak je prosím vás, neschoďte dolů z útesu. Děkuji, pan Agnew. Mm, Maria. Děkuji. Děkuji za velice jasnou prezentaci. Mě by zajímalo, s jakým řešením přijdete. My jsme um, takto argumentovali ve výboru před tou legislativou o pohodě zvířat, než byla implementována. Byly tady otázky konkurenceschopnosti a odpovědi jsme nedostali. Teď máme stejné obavy z bilaterální obchodní dohody a já se chci zeptat, kolik um, vajec v prášku přichází z těchto trhů, které by měly konkurenční výhodu, pokud by se snížily tarify. Můžete to kvantifikovat? Co se týče Rakouska, tak to zní velice zajímavě, ale je to velice izolacionistické. Kolik vašich uh, sušenek a koláčů se skutečně produkuje z rakouských vajec? Protože vejce v prášku je univerzální produkt nemá žádný zvláštní původ a není to označeno. Ty e, koláčky a sušenky a další věci nejsou nijak identifikované, označené. Pokud eh, ani by to nešlo označovat, protože ty etikety byly, byly obrovské. Takže co si myslí eh, zástupci sektoru? A v souvislosti s bilaterální obchodní dohodou. A já se domnívám, že je tady tolik problémů a tolik sektorů, kterých se to týká, ale tak určitě nějaké z nich budou zapomenuty a vaječný sektor by mohl být jedný z nich a mohl by se dostat do velkých problémů. My toto říkáme stále ve výboru, nejsme přímo u těch bilaterálních jednání, která poškodí tento sektor, což je jasné, a nás by zajímalo, jak to můžeme ovlivnit. Hmm, ten sektor je velice frustrován a já se obávám, že ve spěchu k té bilaterální obchodní dohodě tak budou zapomeny na problémy určitých sektorů a e, budou problémy poté, až už e, ta bude dohoda uzavřena. Pan Nicholson, Paul Rubiks. Moc děkuji, e, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve tady Eh, uvítat tuto příležitost, abychom dnes o tomto eh, problému hovořili v parlamentu. Minimálně si uvědomujeme, že byť si někteří mysleli, že to není závažný problém, tak vidíme, že je po té, co jsme si poslechli tady přítomné pány. Vidíme, že je to navíc dlouhodobý problém a já uh, Eh, se připojuji k Mariot, že my jsme tady také eh, jakožto odvětví eh, teď na rozpacích, jak najít cestu dopředu. Pan Volker tady hovořil o drůbeži a hovořil o režimu CZP a jako celá, celku v rámci Evropy zcela určitě Eh, zákony týkající se dobrých podmínek zvířat a změny z toho vyplývající se velice tvrdě odrazily na tomto odvětví, ale jaké to má skutečně náklady? my jsme museli se velice proces změnit z toho, na co jsme byli zvyklí. A teď jsme v takové situaci, kdy teď musíme přejít eh, z tradičních eh, klecí na další, na druhou výrobu. A to, co se má vlastně vyrábět ve všech členských státech. Já pořád nejsem schopen získat na to pořádnou odpověď, jak moc je to dobré, že se přechází eh, na vejce nikoli v tradičních klecí, ale na ty eh, z obohacených klecí nebo z halového chovu. A také v rámci celého toho procesu, tedy o tom nakonec hovořil ten polský pán, se dochází k k nárůstu i ceny, třeba až o 12% pro zákazníka. Já se ptám, zda si tohleto zákazník může momentálně dovolit. Protože nakonec procházíme obdobím hospodářských, hospodářských potíží, abych to řekl mírně. A mnozí zákazníci jenom obtížně se probíjejí, takže když vyženeme dále cenu eh, konečných výrobků, tak jim to jenom stíží život a možná se budou rozlížet o jiných zdrojích potravy. A já se tedy vracím tím k první poznámce, kterou jsem říkal na vaši adresu, že my jsme stejně z toho nešťastní jako vy a jak tedy můžeme postupovat dopředu. Vy určitě víte, že já sdílím i vaše obavy my tady v Evropě jsme si škodíme sami sobě. Cen, my nebudeme schopni čelit té realitě. Bude třeba nakonec potom dovážet i obilí e, z GMO a bychom měli potraviny, které Evropa potřebuje. A přitom my pořád tvrdíme, že ne a já vím, že Mark nesouhlasí ani se slovem toho, co jsem řekl ale myslím, že půjdeme do těchto voleb a budeme si naprosto, budeme se vůbec nesouhlasit spolu, aspoň v této věci, ale určitě zůstaneme kamarády. A pak už tady někdo zmiňoval další věc. Pokud je o rozvoj zemědělství do budoucna a jak se nás to všech bude dotýkat, Eh, tak když se podíváme na USA a Argentinu, sami jste říkali, že mají 25% výhodu co do nákladu, tak to je obrovské, to by nás mohlo úplně vyřešit. Tak jak budeme tedy eh, hrát ve všech těch jednáních o ob- volném obchodu s Amerikou TTIP, protože to je věc, eh, která se tady bude ode- mm, odehrávat během těch příštích 12-24 měsíců. Čili jak si představujete, že eh, se nám pomdaří vyslat opravdu správný signál, protože my musíme být konkurenčně schopni a víme, jaké to je jednat se spojenými státy, že oni dovedou velmi jednat jak si z pozice síly, dovedou hodně tlačit, když na něco, když něčeho chtějí dosáhnout. A e, vy jste, tohle to jsou všechno ty negativní věci, o kterých se hovořili, ale možná, že někdo z vás by nám mohl říct, že přece jenom vidíme i něco jasnějšího na obzoru, že to všechno není jenom takhle černé. Možná, že někdo by mohl říci, že zemědělci ty si nakonec pořád jenom e, stěžují, pořád jenom hovoří o tom, co je špatné. A tam se tedy, zda byste nám nemohli říci něco ta pozitivního také. Děkuji, Jima. Eh, Rubiks. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī ar lielu interesi noklausījos visus trīs ziņu. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl tři tyto prezentace, skutečně velice zajímavé referáty. A pokud jsem to dobře pochopil, tak eh, jak si nebyly eh, souhlasné úplně. Když řekneme, že 70 veškerého dovozu, který se dostává do EU, je ze tří zemí Argentina, USA a Indie, tak můžeme vůbec mít to nějak pod kontrolou? Můžeme kontrolovat, jak eh, se tam ty slepice chovají, z jakých podmínek a pokud nemáme žádné negativní informace o chovu eh, drůbeže, respektive slepic a pokud eh, nelze očekávat žádný negativní vliv, no tak možná eh, tady potom narážíme tedy na zeď. Když jsme rozhodli o pohodě slepic, nosnic a drubeže, tak především nám šlo o to vytvořit dobré podmínky chovu drubeže a slepic, tak aby mohli více produkovat, aby více snášeli. A pokud ale se to tak neděje a pokud nejsme schopni mít pod kontrolou krmivo, tak potom je možné pouze radikální opatření, to znamená neuzavírat žádné smlouvy se třetími zeměmi, což nemůžeme udělat, protože vejce potřebujeme. A tedy jak to vyřešit? můžeme eh, kontrolovat chovy tam, třeba jezdit tam na inspekce a zkoumat, z jakých podmínek se tam chovají eh, slepice, nosnice a eh, dobře. Leží nám na srdci tedy pohoda nosnic. Ale situace v našich zemích, třeba v Lotyšsku, ano, my, my u nás především se e, vejce posuzují podle velikosti, tedy ty největší jsou nej, jako údajně nejkvalitnější. A co to je znamená ta kvalita? U nás se tedy kategorie stanovují podle velikosti vajec. A my všichni dohromady, tedy politici, vědci a e, ti, kteří uzavírají obchodní smlouvy, mají před sebou ještě hodně nezodpovězených otázek. A pokud budeme pokračovat na této cestě, a pokud Evropská unie vytvoří lepší podmínky eh, chovu nosnic, no tak eh, lidé eh, budou tedy se výrobou odcházet z evropských zemí. Děkuji, pane Rubiksu. Teď Elizabeth Kostinč a potom Petr Jár. Tak Elizabeth. Já chci nejprve poděkovat všem prezen, eh, všem přispěvatelům. Také bych chtěla zdůraznit, za jaký, pod jakým tlakem je celý tento sektor v Evropě. Samozřejmě jsou tam různé podmínky v jednotlivých státech, co se týče strategie a podobně. Rakousku, o Rakousku se už mluvilo, já domnívám, že e, jsme malá země, a máme v podstatě um, komplexní strategii a jak komunikovat s um, spotřebiteli o hodnotách a mm, o kvalitě, sázet na kvalitu. Především malé země zřídka mají šance skutečně vstoupit do masové produkce a pak si musíme mm, hledat jiné cesty a možnosti. Všichni se shodneme na tom, že situace je obtížná, že ten sektor je pod tlakem. Já už jsem zmiňovala několik čísel, jde o to, kolik Evropská unie eh, dováží různými cestami. Měli bychom eh, to pečlivě označovat ty produkty. A tady se nabízí otázka na komisi, do jaké míry Evropská komise bude e, jednat e, v této oblasti na e, evropském trhu, aby zlepšila evropskou konkurenceschopnost. Není možné, a to zažíváme neustále v bilaterálních dohodách a tak dále, že Zemědělské trhy se otevírají a Evropa měla vyvážet zboží a služby. James Nicholson už o tom mluvil, když se na to podíváme technicky, tak prostě v Evropě nemáme šanci v takto v tomto segmentu produkovat. Já jsem se ptala komisi, především když jde také o to, aby Evropská unie investovala tak, aby to zvýhodnilo firmy, aby um, mohli, aby produkovali v zahraničí podle ne, jiných než evropských standardů, mm, co se týče klecového chovu a podobně. A tyto produkty pak by se dovážely do EU a zničily tím vlastní trhy. Takže mě by zajímalo, nebo byla bych ráda, kdyby Evropská komise se k tomu mohla vyjádřit, protože já se domnívám, že mm, tady to je sektor, kdy jde mm, posledním důsledku o peníze daňových poplatníků a já bych byla velice ráda, kdyby eh, Evropská komise mohla na tyto otázky odpovědět. Elizabeth Peter, poslední řečníka, poté komise. Děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme když se zabývali tím, když jsme se zabývali tím klecovým chovem a problém je v tom, že eh, mm, v případě třeba eh, produkce mléka je jasná korelace, čím lépe jsou na tom ty krávy, tím je více eh, eh, mléka a tak dále. Takže tam je jasná souvislost. A v bývalé socialistické části Německa v klasickém klecovém chovu, což je to nejhorší pro slepice, tam byly nejzdravější vejce, protože tam nebyly žádné škodliviny, slepice mohly jíst jenom to, co dostali. A bylo tam nejméně antibiotik, protože když ty slepice vlastně se míchají mezi sebou, pak je problém dát antibiotika těm nemocným. Takže to je ten jaksi vědecký problém. Samozřejmě chceme zlepšit zdraví zvířat, to je jasné, ale jaké lekce z toho vyvodíme. A to je otázka, mm, se omlouvám, že jsem přišel pozdě, když mluvíme o podmínkách chovu zvířat a e, zvyšujeme produkční výrobní náklady, tedy v Evropě, v Evropská unie a v Evropské unii tedy nedochází ke narušování hospodářské soutěže, ale ve světě se to dělá jinak. Když máme dražší produkci než světový trh, tak máme v podstatě tři možnosti. První je osvěta u zákazníka. Regionalita tedy zdůrazňovat k dobrou kvalitu, dobré standardy. A já jsem trošičku, mám trošičku, jsem ztratil iluze v Německu. Fakt je, že když si dám vejce k snídani, tak se dívám, jakého je původu a jak je, z jakého je chovu. Ale když je to pak v potravinářském průmyslu, když je to e, dort nebo koláč, samozřejmě musí být dobrý, to je jasné, a pak je cena důležitá. A pak musíme se podívat na to, kolik je v tom vajec. Tam nemůžeme sázet jenom na regionalitu. Takže tady trošičku ten spotřebitel, i když mm, těch, e, e, v těch výzkumech zakřížkuje, že preferuje regionalitu, ale když se ho zeptáte, zda by zaplatil více, tak, si to, tak to taky zakřížkuje, ale pak se chová jinak. Jasné to je, ale u těch už si dá vajíčka k snídani, to, to, je, to je jasné. Pak je tady ale ještě jeden problém. A tady se podívá, tady vidíme, jaký, jak se dostává celý sektor pod tlak, když máme dražší produkci než jiní, tak to prostě tak eh, s, m, musíme podporovat. A tam tady jde o peníze daňových poplatníků. Takže tu hloubku diskuse zde v Evropě, co se týká animal welfare, tedy pohody zvířat, to musíme zdůrazňovat, jinak nemáme šanci. Jedna o, otázka již byla zodpověda. Jak to kvantifikovat na kilogram eh, nebo na vejce? Jak velká je konkurenční výhoda zemědělců třeba v Jižní Americe vůči nám? Jaký je cenový rozdíl? Děkuji. Grazie, Peter. Děkuji, Petr. Nyní má slovo komise a poté naše tři hosté budou mít možnost zareagovat. Takže je zde nějaký zástupce komise? Já nikoho nevidím, no, takže dám slovo. Ano, je tam, dobře. Paní Laurence Bonafor, takže prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, jenom chci nasnit kontext pro ty prezentace, které jsme si vyslechli, abychom si udělali skutečný obrázek o trhu s vejci. Za prvé, Evropská unie je čistým vývozcem vajec a výrobků z vajec a v podstatě eh, to je eh, třeba si uvědomit, protože tady panuje neporozumění. Za druhé, eh, já jsem zde 70% trhu asi 70 trhu eh, představují eh, vejce čerstva eh, a mm, tento trh je chráněný, protože my zde máme vysoké normy, které se týkají salmonely a zde velice málo třetích zemí mm, má certifikát od nás, aby mohli vyvážet tato tedy vejce do EU, takže to je důležité si uvědomit. A to znamená, že pro výrobky z vajec, tak v podstatě tady to, na to zůstala pouze 30 celého trhu. Je, v, v té prezentaci také se říkalo, kromě tohoto, že zde existují rozdíly ve nákladech, a to mm, především i kvůli norem, normám, standardům, které zde máme, které se týkají ekologie, krmiv, bezpečnosti potravin, pohody zvířat. A jeden z ze řečníků také zmínil něco e, v tom smyslu, že nám to vlastně umožňuje mít dobrý trh v EU. Dobrý trh s potravinami. A pokud jde o obchodní vyjednávání, vyjednávání o bilaterálních smlouvách, zde třeba když vyjednáváme bilaterální smlouvy, tak vždycky vyjednáváme celý Eh, balíček, kde je celá řada komodit, výrobků. A my jako komise, když vyjednáváme, tak se snažíme, aby eh, v podstatě, co, abychom zajistili ekvivalenci, reciprocitu legislativy, třeba v se sousedních zemích. My jsme se snažili třeba zavést tam naše standardy eh, pohody zvířat. Tyto standardy prosazujeme při vyjednávání o smlouvách. Rovněž i zde jsme slyšeli něco o kvalitě. Máme vysoké eh, standardy, normy jakosti, které se týkají eh, vajec, které se prodávají na trhu a je to taky označováno. A také máme velice dobrý systém identifikace původu vajec a i systém chovu, eh, o kterém jsou spotřebitelé, tedy kupující, informováni a máme i velice dobrý feedback, který se týká norem jakosti i norem označování vojec, vajece, eh, tedy čerstvých vajece. A teď pokud jde o výrobky z vajece, zpracované komodity, takže několikrát jsme slyšeli, že že bychom měli mít lepší způsob eh, identifikace původu těchto výrobků z vajec. Jak víte, tak nyní provádíme, nebo komise provádí za dva studii o mm, potravinářských výrobcích, tedy zpracovatelském potravinářském průmyslu. Cílem studie je mm, připravit zprávu o způsobu, jak eh, potraviny a především Eh, ty různé tedy přísady nebo potraviny, kde existuje alespoň 50% eh, je přísady, tak to bude všechno eh, předmětem té studie, bude to předloženo parlamentu i radě potom a mm, kdy budeme prezentovat výsledky i různé alternativy. A rovněž tato studie bude i se zabývat vejci a výrobky z vajec a uvidíme tedy na základě té zprávy, jaké kroky potom přijmout. Děkuji. Pan Williams, prosím. A děkuji a děkuji za dotazy. Já se pokusím zodpovědět, zodpovědět pokud možno co nejvíc z nich. Paní McGuinness, vy jste se ptala, na to, jaka, kolik asi e, vaječného prášku přichází ze zahraničí. Když si představíte, že to potřebuje k tomu i bude, je to samozřejmě nákladově účinnější, efektivnější, vysušit vejce. A v podstatě dovozy, které by přišly nebo přicházejí do Evropy žloutkového prášku, protože my jsme čistými uživateli prášku ze žloutku, tak většina produktů, které přicházejí do Evropy opr- z opravdu třetích zemí, čímž to vylučuje Švýcarsko, protože ty k nám hodně vyvážejí, ale většinou jinak je to eh, suchý prášek. Tak to je první dotaz. Další dotaz položil pan Nicholson. Ptal se, jak řešíme tu otázku nevýhody z více 25 vyšších eh, nákladů. Já, dámy a pánové, tady dnes eh, nesedím jako někdo, kdo by chtěl mm, jenom mluvit za zemědělce jako takové. Samozřejmě, že se jedná o biznes, který má své nízké, vysoké, eh, eh, silné a slabší stránky, ale my jsme byli jakožto odvěcí požádání o to, abychom skutečně zlepšili eh, životní podmínky zvířat a my jsme to udělali, byť to naše odvětví stálo hodně a myslím si, že to není tak moc, když to budeme žádat i třetí země. Nám může být v podstatě jedno, jaké mají normy ve svých vlastních zemích, ale jestliže chtějí svá vejce nebo výrobky z nich vyvážet do Evropské unie, pak by měli dodržovat naše standardy. To je takhle jednoduché. Jinak je tady ta 25% nákladová nevýhoda a to je opravdu natolik obrovská nevýhoda, že by to mohlo zničit naše podniky. Proto máme v současné době dovozní cla, která zcela legitimně zajišťují ochranu. Pak je tady třetí věc, kterou bych rád zmínil. A O tom hovořila i paní eh, Bonifaz komise. Pravda je, že nedovážíme až taková množství do Evropy. Momentálně je to méně než 1% v porovnání eh, s evropskou produkcí a my vyvážíme asi 3%, takže jsme více než soběstační. Ale my tady nehovoříme jenom o tom, co je dnes. My jsme eh, vaječný průmysl, který eh, uvažuje o budoucnosti a budou nepochybně uzavřeny různé smlouvy a my riskujeme, že svými cenami se vyřádím, vyřadíme z mezinárodního trhu a umožníme dovozům, aby se dostali do Evropské unie a ty budou konkurenčně schopnější. Já jsem realista, vím, že píce je levnější v Jižní Americe než tady v Evropě. Jako je Argentina, Argentina mají tady komparativní výhodu, ale nemají legislativu, eh, kterou my musíme dodržovat tady v Evropě. A tím se dostávám zase k té zcela legitimní o, o, svoji o, eh, obavě, kterou jsem zmínil. Také tady se hovořilo o tom, že komise se během vyjednávání snažila, aby se tam do dohody zařadily i dobré životní podmínky dohodou. Například eh, to se nedostalo. Pak je tady ta dohoda s Ukrajinou, která nebyla eh, podepsána. Kdyby byla a kdyby byly řešily problémy eh, s mm, salmonelou, tak bychom třeba byli s Ukrajinou řešili tento problém, ale víte, že ta dohoda nebyla podepsána podepsaná, takže se to odsunulo kamsi do eh, budoucna. Já jsem měl to štěstí, že jsem před pár lety eh, navštívil Argentínu a navštívili jsme jeden podnik, který chtěl vyvážet do Evropy. A je, majitel toho podniku byl zcela pragmatický a říkal mi, mně jasné, že jestli chci vyvážet na vaše trhy v Evropě, tak budu muset dodržovat vaše standardy ne, že bych úplně musel, kvůli legislativě, ale protože musí myslet na to, pro jaké zákazníky to budu dovážet do Evropské unie a ti to budou chtít. Čili já tím chci říci, že vlastně trh sám nadiktuje budoucí standardy, ale také pořád potřebujeme ten základ, kde podniky, které chtějí vyvážet do Evropské unie, budou zcela jasné vědět, že musí, budou muset určité normy zkrátka dodržovat. Poslední věc se týká označování. Tady kolega hovořil o patřičném Eh, označování, označení eh, země původu, systému výroby a hospodářství to označování na každém vejci, co je skvělá věc, ale problém je, že když eh, je vajíčko ze skořápky, pak se ta provenience snadno ztrací. A pokud tedy pak už jde například o výrobce potravin, které kupují vejce a pak z toho dělají pracované výrobky, eh, tak eh, tam je třeba pracovat, to pomůže. Děkuji. Grazie Michel. Robert. No. Děkuji. Markovi a teď Michal. Thank you, Mr. Chairman. Um, a lot of the things... Děkuji, pane předsedo. Mark již odpověděl na spoustu věcí. Já chci zmínit jenom několik. Padla otázka, kdo v Rakousku platí vyšší ceny za lepší vejce v Rakousku. A musím říct si, že maloobchodníci a spotřebitelé ti platí větší cenu. Máte pravdu, když říkáte, že je těžší prodávat této dražší vejce e, spotřebitelům. A mm, já jsem dostal otázku, kolik procent e, těstovin nebo e, pečiva nebo mm, mají rakouské sušené vejce nebo tekuté vejce asi méně než 10%, ale důvod je, že to není deklarováno, protože vlastně spotřebitel nedostává informace a kdyby je dostával, tak jsem přesvědčen, že by se ta situace změnila. Um, jsem si jist, že to je Mm, jistě, dobré, to jistě bylo dobré pro rakouský trh, ale ještě se vrátím k tomu, co řekl Robert. Musíme se podívat na spotřebitele a vůli spotřebitele. E, my jsme zakázali konvenční klece, protože spotřebitele to chtěli. Teď musíme zajistit, aby ta produkce v Evropě přežila dlouhodobě, abychom zajistili bezpečnost potravin a pohodu zvířat, jakou chceme. Děkuji. Děkuji Michalovi a závěrem dám slovo Robertovi Nievandomskému. Roberte. Eh, Jedna poznámka z mé strany eh, k tomu, co bylo řečeno. Ta eh, myšlenka označování kvality toho, co produkujeme v Evropě, to samozřejmě platí pro všechny. Pokud se podíváme na polské průzkumy, tak 70% je připraveno zaplatit víc. Takže to neplatí vš- pro všechny, ale měli by bychom na jedné straně ukazovat kvalitu produktu na obalu, označit je, příslušným způsobem a druhý způsob jsou mm, obchodní nařízení, protože průmysl eh, dělá velké investice a já se obávám, že tady nerovnováha mezi tím, co ten sektor udělal, jak hodně investoval a jak si toho je vědom zákazník. A tato mezera by měla být vyplněna. Já doporučuji informovat, vzdělávat zákazníka, ale to by nebylo jediné řešení. Děkuji vám. Bene, molto bene. Io... Dobře, výborně, chci poděkovat všem třem našim expertům, děkuji i kolegům, kteří se zúčastnili diskuze a tím můžeme uzavřít. Eh, zasedání výboru a připomínám eh, další termíny, které nás čekají. 17. března mm, a potom 8, 17. a potom 18. 17. od 15 hodin a potom 18. od 9 hodin. Děkuji všem a teď nás čeká schůze koordinátorů. Pokud se nám podaří ji předsunout, tak bych rád, abychom začali dříve než v pět hodin. Tím končím schůzi výboru. Končím schůzi výboru, protože